jasnou většinou schváleno. Několik oznámení v české jazyce. Rady v prvním čtení, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj komise k některým ustanovením pro rybolov v oblasti dohody GFCM, kterým se mění nařízení Rady číslo 1967 lomeno 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve středozemním moři. tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra to znamená. twenty eight října. two thousand and eleven zápis z dnešního denního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním denním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. Zasedání Evropského parlamentu je přerušeno, dnešní denní zasedání skončilo. And I wish you safe. A já vám přeji dobrý návrat do svých domovů. Děkuji.